zastoupení žen a mužů mezi nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách. Nejdříve dám slovo eh, oběma autorům a začne paní kolegyně Rechner na dvě minuty. Děkuji. Aby muži a ženy byly rovně zastoupeny na dozorčích radách, potřebujeme závazná pravidla. E, jen tak samo od sebe nestane vůbec nic nebo velmi málo. A v zemích, kde skutečně je e, toto ustanovení povinné, vidíme opravdu dobrý pokrok. Evropský parlament si splnil e, své povinnosti. Co chceme? Chceme, aby společnosti kotované na burze zvýšili ve svých dozorčích radách podíl žen do roku 2020 na 40 a je třeba, aby proto byly eh, byla objektivní, byly objektivní postupy, aby se volili nejlepší ženy a nejlepší muži. To samozřejmě eh, není nic jednoduchého, ale taky tam máme napsáno, že v zemích, jako třeba je Německo, eh, země tyto mohou, aby to, o co se pokoušeli již v minulých letech a dnes, aby skutečně přistoupili, eh, aby to bylo započteno už do tohoto úsilí. To znamená, pro tyto členské země a vlastně pro všechny členské země je taková nabídka, aby byly odvážné a pustili se do toho. Eh, máme to dojednané, máme to na stole a i proto chci skutečně poděkovat lucemburskému předsednictví za tu energii, kterou projevuje. A eh, prostě je to úsilí o úspěch. A to znamená, že státy, které dosud staly stranou, zapojíme také. Eh, v prosinci budeme mít další radu ministru pro Eh, zaměstnanost a sociální věci a očekáváme další pokrok. Eh, celé toto téma je pojato velmi, velmi měkkým způsobem a proto stojí za to, abychom ho schválili. Je dobrý dobré pro muže, dobré pro ženy, dobré pro ekonomiky. A možná ještě poslední slovo v souvislosti s touto tragédií uprchlíků Eh, to je, je o to důležitější, abychom se zabývali také tématy rovnosti eh, a korporátní zprávy na evropské úrovni. Děkuji vám. Děkuji kolegyně Regner a nyní kolegyně Gabriel na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat komisi a lucemburskému předsednictví, zejména ministr, panu ministrovi, který se snažil odblokovat tento návrh směrnice. Dva roky po té, co parlament hlasoval o prvním čtení, mohu téměř slovo od slova zopakovat projev, který jsem přednesla v plénu tehdy. Parlament splnil svůj úkol a nyní je na členských státech, aby splnili svůj úkol. Dovolte mi, abych eh, nejdříve připomněla fakta. Zdá se, že existují nepolepšitelní skeptici, pokud jde o tuto směrnici. Přítomnost žen ve správních radách vede k lepšímu řízení a k lepší ekonomické výkonnosti. A ještě jednou, na co čekáme, abychom zhodnotili potenciál žen? Abychom se dali prostředky pro dosažení našich ekonomických a sociálních cílů. Legislativní tlak funguje. Mezi zveřejněním návrhu směrnice a dneškem jsme přešli z 15,8% na více než 20% žen ve správních radách. A ten pokrok je mnohem výraznější od té doby, co existuje evropský legislativní tlak. Podniky předjímají dopad směrnice a hledají kompetentní ženy. Chci zdůraznit eh, lavinový efekt od této směrnice různé dopady na různých stupních hierarchie, nejen díky vedlejším opatřením, která mohou být uplatněna. Pro ty, kteří nejsou přesvědčení, buďte pragmatičtí. Obecná poznámka. Právní základ a nástroj směrnice i návrhy parlamentu nabízejí velký manévrovací prostor pro členské státy. Jediná věc, na kterou čekáme dva roky, je závazek členských států a konzistentní kroky, abychom dosáhli výsledku Závěrem tři klíčová slova odpovědnost, flexibilita a konkrétní nasazení. A za každým z těchto slov členské státy. Děkuji, paní kolegyně Gabriel. A nyní za radu pan minister Schmidt. Pane předsedo, dámy a pánové, vážné poslankyně, vážní poslanci, paní eh, Regnerová, paní Gabriel. Eh, mám radost z možnosti oslovit parlament a informovat vás o pokroku práce, co se týče návrhu směrnice komise o zlepšení rovnováhy mužů a žen ve správních radách. V této věci parlament schválil své stanovisko v prvním čtení, tak jak jste teď připomněli, kde v široké míře podporuje přístup komise. Komise v říjnu zveřejnila nové údaje o rovnováze mužů a žen ve správních radách kotovaných společností na burze. A ta čísla ukazují, že v celé Evropské unii sotva jedna pětina členů správních rad jsou ženy. I když je to směšně nízké, toto číslo naznačuje určitý pokrok. Souhlasím, měli bychom být nesmírně trpěliví, abychom tímto tempem dosáhli rovnováhy či rovnosti. Existuje tedy skutečná potřeba toto vyřešit jinak a proces urychlit. A nesmíme zapomínat, že v roce 2010, když začala tato jednání na úrovni Unie, jen každý desátý člen správní rady byla žena. Je třeba tedy pokračovat v řešení tohoto problému. Není důvodu, aby v 21. století správní rady byly ovládány muži. Větší rovnost v řídících funkcích je pozitivním signálem pro společnost jako celek. Rovnováha mezi muži a ženami v řídících orgánech je otázkou konkrétní rovnosti, ale také je to symbolem. A ještě bych doplnil, že diverzita se projevuje a paní Gabriela, byste to řekla, je to často pozitivní znak z hlediska dobrého řízení v podniku. Dámy a pánové, lucemburské předsednictví z této záležitosti učinila jednu ze svých hlavních priorit. Předložili jsme několik nových návrhů, jak formulačních, abychom nalezli kompromis v radě. A v orgánech rady ten návrh byl široce zkoumán a projednáván. A nyní jsme zařadili po těchto jednáních tuto věc na pořad jednání Rady EPSCO, která se sejde příští pondělí. Abychom zhodnotili situaci a zjistili, zda skutečně kvalifikovaná většina pro tento návrh by se mohla objevit. Nechci předjímat výsledek těchto jednání v radě, ale Bohužel vám mohu již ohlásit, že nedávná jednání v Koreperu eh, nebyla příliš povzbuzující. Dnes jsem ale dostal velmi dobrou zprávu, protože jsem se dozvěděl, že jedna země, kterou paní komisařko dobře znáte, ohlásila, že změnila svůj postoj. Tedy z negativního postoje směrem ke kladnému postoji. A to je snad eh, příznivý signál, pozitivní. Jak víte, tento návrh obsahuje procesní pravidla, která jsou závazná a která směřují k dosažení kvantitativních cílů. Vyžaduje, aby výběrový proces pro členy správních rad byl eh, rovnoměrný a os, založený na zásluhách a transparentnosti. Potíže spočívají v tom, že členské státy mají odlišné přístupy na toto téma. Některé členské státy jsou v této fázi pokročilejší a jiné, pokud jde o rovnost mezi pohlavími, jsou na této úrovni. A celkově za to bych řekl, že existuje konsenzus pro splnění cílů tohoto návrhu. Ale pokud velký počet členských států je pro legislativu na úrovni Unie, jiné a bohužel zatím představují blokační menšinu, preferují národní opatření, argumentují mimo jiné subsidiaritou, anebo prosazují nezávazné kroky na úrovni Evropské unie. Předsednictví kromě toho vypracovalo v kontextu rovnosti pohlaví eh, návrh závěrů rady, které, které budou schváleny a tady věřím, že se podaří je prosadit během rady EPSCO 7. prosince. Ta práce se opírala o činnost Evropského institutu pro rovnost mužů a žen, kde byla hodnocena situace v současnosti v Evropské unii. Závěrem tedy, musíme zařídit, aby naše největší podniky mohly využívat obdarování a dynamičnost jak mužů, tak žen. Evropa má k dispozici celou řadu nevyužitých talentů a darů. A vidíme, že dnes 60 absolventů univerzit v Evropě jsou ženy. Takže není důvod, aby v 21. století podniky, vlády, banky nebo další instituce byly řízeny zejména muži. Dovolte mi, abych poděkoval Evropskému parlamentu, že otázku rovnosti mužů a žen zachoval na pořadu jednání a věřím, že tato rozprava bude inspirací pro jednání naší rady 7. prosince. Děkuji vám. Děkuji, pane ministře Šmite. A nyní v rozpravě začíná uh, kolegyně Legrip na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, pane ministře. Setkáváme se dnes večer poměrně málo početní, málo početné dva roky po hlasování v prvním čtení zprávy Kratza Regner, abychom opět projednali téma větší účasti žen na řídících instancích eh, kotovaných společností a abychom zjistili, jak vypadá práce v radě. Vy jste tak trošku střídal špatné a dobré zprávy, tak trochu jako skotský střik a může, náš závěr je takový, že jsme s vámi a s komisařkou Jourovou, aby došlo k pokroku při jednání Rady EPSCO 7. prosince. Chtěl jsem však eh, připomenout, podobně jako kolegyně Maria Gabriel, že nesporně ze strany Evropského parlamentu při prvním čtení došlo ke snaze o jasnost, živost a odpovědnost a jasný závazek, který zde byl přijat. S velkou mírou pragmatičnosti a respektu ke stanoviskům členských států a těch přání, která byla některými členskými státy předložena. Udělali jsme řadu významných kroků, aniž bychom ustoupili u toho hlavního, aniž bychom popřeli náš jasný závazek pro větší účast žen při rozhodování ve správních radách a je nás tu několik, kteří si myslí, že kvóty a donucení může fungovat. Přicházím z Francie. Zákon Kopé Zimmermann vstoupil v platnost v roce 2011 a přinesl účinek 33% žen ve správních radách velkých mezinárodních, nadnárodních společností ve Francii. Tedy máme úctu k právní tradici a k odlišným přístupům v členských, členských státech, ale musíme mít na paměti, a to zaznělo od jiných, já to chci ještě zdůraznit, že plítvání, obdarování žen a ženských kompetencí a úžasné snahy o vzdělání skrze naše vzdělávací systémy pro ženy, pro mladé dívky, může být tedy záležitostí, Předseda přerušuje. Děkuji paní kolegyně Legrit. A nyní eh, Paní kolegyně Hetná, minuta. Jako Děkuji vám, pane předsedající. 14. července letošního roku eh, se eh, stávající předsednictví rady vyslovilo pozitivně o směrnici o rovnoměrnějším rozdělení eh, pohlaví v nepíkonných správních radách. Právě proto Lucembursko potvrdilo to, co Evropský parlament a OECD říkali už dříve, že je zapotřebí taková směrnice. Rovnoměrnější zastoupení ve správních radách podniků eh, je podpořeno jak ekonomickými, tak feministickými eh, argumenty. Eh, zakládáme své stanovisko na tom faktu, že podniky statisticky vydělávají na tom, když zahrnou ženy do správních rad čistě ekonomicky. A odhledneme-li od ekonomiky, tak je nevyšší čas na to, aby ten patriarchální systém, který reprodukuje mužské správní rady, konečně doběhl, protože už byly možnosti možnosti se zlepšit a nyní je zapotřebí legislativy v tomto směru. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Gate. A nyní na minutu paní kolegyně von Storch. Ano, vážený pane předsedo, Parlament chce násilně prosazovat ženské kvóty. To je stejně špatně, jako eh, je to v podstatě nemístné. Proč nemáme tedy kvóty eh, v policii mezi inženýry nebo mezi požárníky? Já ehm, jsem pro ehm, a pak eh, co tedy eh, transgenderové otázky, to už bychom na to museli jít stoprocentně. Přece každý podnik musí mít svobodnou volbu. Zda si najme do správní rady šimpanzi nebo muže je jeho věc. Kvóty nejsou nic jiného než diskriminace podle pohlaví, diskriminuje jednotlivce ve prospěch nějaké určité skupiny a to já odmítám. Předseda, děkuji. Paní kolegyně von Storch? Odpovíte na otázku paní kolegyně Regner, paní von Storch? Ano, prosím, paní Regner. Mikrofon. Četla jste tu zprávu? V té zprávě totiž stojí určité postupy, popsány. Objektivní postupy mají vést k určitému cíli, definovanému cíli. Tam se nehovoří o konkrétním slově nebo pojmu kvóta odpověď. Cílem je kvóta 40% v dozorčích radách. To je pouze začátek. Cíl je nesprávný a metody to nijak eh, neskrášlují. Jedná se o to, že žena má být eh, daná do, nebo jmenována do správní rady, co by žena a nikoli, co by kompetentní osoba, to je nesprávně a není na minutu a půl, říká předseda Bilbao Barandika. Presidente hoy en europa seis de cada diez estudiantes o tituladas superiores son Děkuji vám. V dnešní Evropě 6 z 10 absolventů vysokých škol jsou ženy. Nicméně 8 z 10 ředitelů evropských firm jsou muži. Je to nespravedlivé a neférové rozdělení, které poškozuje konkurenceschopnost Evropské unie. Eh, kvóty by mohly pomoci překonat takovýto problém. Potřebujeme politickou vizi, eh, která by eh, pobízela a motivovala ženy, aby pracovaly pro evropskou ekonomiku. Podle studií, eh, a jednou z nich, eh, jedna z nich pochází z minulého měsíce, eh, vyplývá, že firmy, které mají genderově nejvyváženější správní rady, jsou nejkonkurenceschopnější. Mají vyšší příjmy a jsou konkurenceschopnější a kromě toho se těší větší důvěře klientů. Nejde tedy pouze o naši ekonomiku, je to inovativní strategie, která funguje. Potřebujeme tedy veřejné programy, legislativu a investice, protože že to vede ke konkurenční výhodě a my chceme mít světové lídry v našich firm, firmách. Potřebujeme transparentnost a spravedlnost ve výběrových řízeních do správních rad. Já děkuji lucemburskému předsednictví a e, komisi za jejich práci a zájem. E, děkuji také za tuto iniciativu. Ty země, které ji blokují, by měly přehodnotit své pozice. Bez takovéhoto úsilí půjde pouze o prázdná slova. Děkuji, paní kolegyně Bilbao Barandika. Nyní paní kolegyně Forenza. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi smutná, když se, slyším kolegyni, která ignoruje evidentní problém Od 5. Eh, listopadu vlastně ženy pracují zadarmo z důvodu rozdílu v odměňování mužů a žen. A to je případ řady zemí Evropské unie. Takže nejde o stanovení kvót ve prospěch žen. Jde, napří, jde naproti tomu o boji proti diskriminaci ve světě, kde eh, diskriminace, kterou trpí ženy, je velmi významná nejen ve správních radách samozřejmě a musíme společně pochopit, jaké strategie můžeme použít, abychom promili ten skleněný strop, aby muži a ženy mohli disponovat stejnými pravomocemi a právy. Děkuji paní kolegyně Forence a nyní na minutu paní kolegyně Reintke. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, kolegyně, paní komisařko, milý pane Schmidt. Já bych vlastně celou věc mohla popsat velice jednoduše. Máme společný politický cíl, rovnost mužů a žen, máme všichni možnost jim umožnit, aby byli v pozicích, kdy mohou rozhodovat, máme ambiciozní cíle a všem by to prospělo mužům, ženám, hospodářství, celé společnosti. Někdy by politika opravdu mohla být až tak prostá. Některým členským státům to však nedochází, včetně německé spolkové vlády. A proto, milá spolková vládo, komise opravdu přistoupila na všechny vaše kompromisy. Teď nesouhlasit s tím návrhem by bylo nejen nesprávné, bylo by to absurdní. Německá ministrině pro rodinu, která ten návrh postu, pod, podporuje, může se od nás dozvědět, že stojíme za ní a doufejme, že příští pondělí se podaří tento návrh prosadit díky hlasu Německa. Děkuji paní kolegyně Reintke a nyní paní kolegyně James na minutu a půl. My contribution uh, to today's debate můj příspěvek do dnešní debaty využije eh, mých zkušeností, kdy jsem bývala eh, nevýkonnou správní ředitelkou eh, v firmě kotované na londýnské burze a členkou několika dalších rad. Tato dimenze evropské politiky neřeší něco, co je všudy přítomné ve všech biznisových sférách. A to ne, co, nejde otázku, co víte, ale koho znáte. Eh, I dokonce i některé studie eh, potvrzují tuto situaci. Proto všichni chceme, aby, země, aby ženy zastávaly eh, vlivné role ve firmách, nicméně realita konspiruje proti nim. Nejde tady o zásluhy, zkušenosti a kvalifikace. Jde tady o transparentnost výběrového procesu a e, příspěvek k tomu, k tomu, aby e, výběrové řízení bylo co nejkvalitnější. Gender je zcela e, irrelevantní a zavedeným, zavedením kvót bude vlastně boj proti diskriminaci poznamenaný diskriminací. Nutit firmy přijímat 40% kvóty a trestat je za to, když je plnit nebudou, to není odpovědná ani realistická legislativa. Pokud Evropská unie opravdu chce řešit situaci, pak by se měla v vrátit zpátky na políčko číslo jedna a bojovat proti misogynímu e, establishmentu, e, který využívá sítě mužských kontaktů napříč kontinentem. Takže já tento projekt nemohu podpořit. E, děkuji paní kolegyně James, nyní kolega Buonano. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že Současná diskuze eh, nedává příliš smyslu vzhledem k jednomu srovnání, které nyní uvedu. V některých zemích, bohužel i tady v Evropě, Existují eh, určité eh, praktiky, eh, které se páchají na malých dětech. Jde o genitální mrzačení neboli ženskou obřízku. Děje se to v muslimských zemích. Muslimové přicházejí do Evropy, provádějí to tady z čistě náboženských důvodů. A vy hovoříte o ženách ve správních radách, ženách v dozorčích radách, ale nebojujete proti tomuto ohavnému zvyku, který se děje dětem. Jak tímto způsobem chráníte ženy? Vás zajímá jenom správní rada, ředitele, ekonomika. A co tato ohavná praktika eh, ženské genitální obřízky? Eh, u muslimů, kteří tímto způsobem poškozují dív, mladé dívky po zbytek jejich života. Děkuji. Pane kolego Buonano, připustíte otázku ze strany paní Bilbao Barandika? Ano, prosím. Příště vám přímo řeknu následovnou věc. My tady debatujeme s vzájemnou úctou a já prosím, abyste se vy i k nám choval s přiměřenou úctou. To za prvé. A za druhé, ve všech rozpravách, které zde vedeme, Neustále se objevuje ten motiv diskriminace žen, včetně toho, že bohužel některé ženy musí prožívat toto ponížení, včetně děti, holčiček a e, rozhodně téma e, ženské obřížky zde nechybí. Možná jste tady zrovna chyběl v ten den. Paní kolegyně, říká předseda, já chápu, proč jste se přihlásila, nebo co vás pohnulo k tomu, ale bohužel to nebyla otázka. To vám musím vyčít. Pane kolego Bonano, já patřím k těm poslancům, kteří jsou zde nejčastěji, takže vy mi lekci udělovat nemusíte. A za druhé, já zde se zmiňuji o něčem, co se děje ženám ve světě a vy uvažujete pouze o těch mocných. Vůbec se nezabýváte ženami jako takovými v celém světě. Vy eh, jste takový ti eh, šampaňské, šampaňské pijící komunisté. Pane kolego Buonano, říká předseda. Opravdu se konala rozprava k tomu tématu, který zde kolegyně zmínila. A nyní paní kolegyně Šujca. Frau Kollegin Schuica. Nyní je na řadě paní kolegyně Schuica. Frau Kollegin Schuica hat das Wort. Paní kolegyně Schuica má slovo. Mě mrzí, že pan Bonano narušil tuto poměrně idylickou debatu. Bylo by dobré, kdyby se jí zúčastnilo o něco více mužů, aby tu nehovořili pouze ženy. Zdá se, že tady existuje určitý střed zájmu a my se snažíme prosadit ten náš. Nicméně zdá se, že čím jsem starší, tím více jsem pro kvóty. Společnost zkrátka nebude spravedlivá, dokud ženy nebudou rovně zastoupeny, dokud nebudeme mít eh, nejméně 50 nebo nad 50 Samozřejmě eh, rovné příležitosti a rovné postupy eh, jsou důležité, to už tu bylo zmíněno. Dosáhli jsme obrovského pokroku od roku 2010, jak už řekl pan Schmidt. Já bych chtěla poděkovat lucemburskému předsednictví za to, že se tomuto tématu intenzivně věnuje, protože z 11 jsme stoupli klesly na 21% žen eh, v, ve správních radách. Je to sice pokrok, nicméně není dostatečný. Vy nám říkáte, že máme být trpěliví, ženy jsou známé svou trpělivostí, ale přesto se domnívám, že je nejvyšší čas, aby se genderová rovnost konečně projevila ve správních radách. Já doufám, že uspějeme, nicméně jsou to členské státy, kdo musí zareagovat. A v pondělí 7. prosince e, očekáváme, e, že budeme moci nějak ovlivnit tyto země a přimějeme je, aby přijali tuto směrnici, protože je poměrně zjevné, že Eh, když máme nutnou legislativu, lidé v členských státech se chovají podle ní, chovají se jinak. Eh, proto bych vás chtěla požádat, vzhledem k tomu, že parlament už odvedl svou práci, abyste v radě eh, pracovali také. Pokud jde o absolventky vysokých škol, které tvoří 60% nebo 66% všech absolventů, tak tady existuje obrovský nepoměr. A proto je jasné, že ve všech zemích není stávající situace uspokojivá. Na Maltě je velice nízké procento, pokud jde o ve srovnání se zbytkem EU. Děkuji paní kolegyně Hanibovou. Já bych ráda poděkovala lucemburskému předsednictví za houževnatou práci v této oblasti. Opravdu díky nim znovu se to téma objevilo na pořadu jednání a nemělo vlastně z něho nikdy zmizet. Jak už bylo zde řečeno mnohokrát, firmy, které mají ve správních radách více žen, pak statisticky si vedou lépe než ženy, než když tam ty ženy nejsou. Takže už to by mělo být dobrým argumentem. Avšak přiměřené zastoupení stále ještě chybí a z toho důvodu nám rovněž chybí talent těch žen. I když se počet žen ve správních radách neustále zvedá, jednoduše řečeno to nestačí. Dokonce i ve Spojeném království to eh, se zvýšil tento počet na 25 a jak všichni víme, konzervativní vláda ve Spojeném království je rovněž součástí té blokující menšiny. Já se o tom konkrétně zmiňuji, eh, protože ta zpráva je o tom, ale my musíme jít dál, my musíme jít i k výkonným ředitelkám. Děkuji paní Hannibal, předseda přerušuje a není paní kolegyně Žitňanská na minutu. Děkuji, pane předseda. Dnes není otázkou, zda je prospěšné, aby eh, v dozorčích radách kotovaných firm bylo více žen. Samozřejmě, že to prospívá eh, všem společnostem, když tam vládne diverzita. Eh, a nejen v oblasti genderu, ale rovněž i zdravotního postižení a tak dále. Problém ale je v řešení. Společnosti by možná i kvóty přijali, protože už se toto téma objevuje desítky let ale jsou i negativní zkušenosti s podobnými řešeními. Proto si nedomnívám, že by bylo dobré podporovat toto řešení. Domnívám se, že organická postupná změna bude trvalejší než radikální řešení, jakkoliv z něj lákavě. Máme mnoho jízdných řešení. Jiné možnosti pracujme s mužmi, s muži, eh, pracujme na tom, aby eh, ženy měly možnost eh, vyvážit rodinu rodiny a pracovní život je to možná pomalejší, ale rozhodně jistější cesta. Děkuji, paní kolegyně Žitňanská. Nevidím tady paní kolegyně Wikström a tedy paní kolegyně Ajuto na minutu. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, jako hnutí pěti hvězd jsme od začátku proti růžovým kvotám, jak v politice, tak v kotovaných společnostech. Protože my žádáme skutečnou účast a skutečné potvrzení úlohy žen a to na základě naší kompetentnosti a to musí být eh, založeno na transparentních zásluhových kritériích. My se nepřejeme, není to správné podle nás, aby řídící funkce nám byla udělena jenom proto, že jsme ženami, protože to je skutečný problém. My si spíše myslíme, že bychom měli eh, si zasloužit něco lepšího. Bereme na vědomí deficit eh, v legislativním a rozhodovacím procesu, protože eh, parlament i po směrnici o mateřství bezmocně je svědkem vývoje situace na radě. A potřebujeme jasné stanovisko. To by se mělo změnit, ale pro nás to je nesnesitelné. Děkuji paní kolegyně Ajuto a nyní na minutu paní kolegyně Kapel. Děkuji, pane předsedo, pane ministře, paní komisařko. Od příštího roku musí e, koncerny vykazovat kvotu 30% žen. Nyní e, čtvrtá dozorčí rada e, je vede žena, jinak v Evropě je to pouze 18%, v Německu 26,7%. Unijní kvota žen nevýkonných ředitelek, o ní se bude jednat příští týden, konkrétně se počítá počítá s tím, že jde o společnosti kotované na borze a že by tam mělo do roku 2020 být 40 Je to ale problematické, aby to mohlo být právně závazné, protože toto není v pravomoci Evropské unie tady rozhodně bychom ignorovali subsidiaritu. Rozmanitost genderová, rozmanitost má pozitivní dopad. I v Německu jasně vidíme, že tam, kde jsou v zastupitelských orgánech ženy, si vedou na burze e, žen, ty podniky lépe. Právě předseda přerušuje. Děkuji, paní kolegyně Kapel. A nyní na minutu a půl paní kolegyně Šojdro.

Děkuji, paní Arena. Děkuji, pane předsedo. Děkuji lucemburskému předsednictví a Nikolou Švitovi za jejich snahy a za energii, kterou vložili do otázky rovnosti mužů a žen. Hovořili jsme o 21% v průměru účasti žen na správních radách v Evropě. V těch 21% bohužel, paní Legrip to řekla, některé země dosahují až 30%, a jiné země jsou na 2,5%. A vidíme, že když je schválen zákon směřující k rovnosti, tak to funguje. To znamená, že dochází k diskriminaci tam, kde zákon není. Tam dochází k nerovnosti. Tam není vůle, aby ženy byly na rozhodujících funkcích. Komise odvedla svůj díl práce, parlament také. Přejeme závazný proces. A já bych chtěla znát argumenty členských států, které jsou proti, abych s nimi mohla jednat, abych mohla nalézt řešení. Naším cílem je nalézt řešení. Děkuji paní kolegyně Arena a na minutu paní kolegyně Garli. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že se všichni shodneme na tom, že ženy jsou žalostně podzastoupené, jak na úrovni managementu, tak na úrovni správních rad Evropské unie. Jsou tu rozdíly mezi členskými státy a situace se lepší, to musíme uznat. E, já si vždycky domnívám, že nejlepším mužem pro každou práci je žena, nicméně nemám ráda kvóty. Nikdy jsem je neměla ráda, považuji je za trochu ponižující. Já věřím v zásluhy. Zároveň ale věřím v subsidiaritu. A má námitka a námitka mé vlády se zakládá především na principu subsidiarity. Toto je totiž rozhodnutí, které přísluší členským státům. E, neočekávala jsem tedy v pozici rady nic, co by mě zajímalo. E, přečteme si tedy, přečteme si článek 40 o flexibilitě. Děkuji Lucembursku. Konečně někdo poslouchá. A možná tu máme začátek, eh, začátek nového přístupu. Přeji vám hodně štěstí. Děkuji kolegyni Gerling a nyní na minutu a půl paní kolegyně Kozlovská Rajevič. Eh, děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo, pane ministře, vážení zhromáždění. Není to poprvé, co hovoříme o této směrnici zde v této sněmovně. A důvodem je, že eh, na eh, tom, na té rovnováze záleží mnoha jednotlivcům, ale i firmám, i vládám, i sněmovnám. Eh, bohužel v současné době máme Dánsko, Velkou Británii, Česko, Švédsko, blokující menšinu šesti států, kteří, které jsou proti přijetí této směrnice. A důvody jsou velice rozlišné. Například Německo, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko už mají jiná řešení a tímto tématem se eminentně zajímají. Například zabývají Švédsko, například investuje mnoho do vlastních programů. A těm eh, zemím na cíli záleží. Pak jsou země, které mají nízký podíl žen ve správních radách, dozorčích radách a nechtějí tu směrnici, protože by to stálo příliš to změnit. A proto já se domnívám, že bychom měli hovořit jiným způsobem se zeměmi, které, kterým na tom cíli záleží eh, ve srovnání se zeměmi, které ten cíl nezajímá. Možná bychom byli schopni eh, nějakým způsobem spárovat eh, cíle a země a díky tomu se nám možná jednoho dne povede, že, zem, že ženy prorazí skleněný strop, že nebude mrháno jejich schopnostmi a že budou i spravedlivě odměňovány. Děkuji paní kolegyně Kozlovská Rajevič a nyní na minutu paní kolegyně Moody. Thank you, President. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat eh, také lucemburskému předsednictví. Eh, je úžasné, když uvážíme, že v roce 2015 stále ještě musíme tak tvrdě bojovat za genderovou rovnost. Vedle mých kolegů, kteří jsou zde přítomní, bych vás chtěla eh, vás informovat o tom, jakým způsobem můžeme, nebo že musíme učinit pokrok s touto směrnicí a že musíme jednat nyní. Jsme hluboce frustrováni eh, rozhodnutím přepsat eh, směrnici o mateřské dovolené na počátku tohoto roku. Potřebujeme zkrátka nějakou změnu v otázce genderu. Tato směrnice není, se netýká pouze ředitelů a manažerů. Jde tady o počátek kulturních změn ve firmách. Při, bude-li více žen na eh, vyvýšených pozicích, nebude to mít vliv jen na tyto pozice, ale na všechny hierarchické úrovně ve firmech. Dát eh, sílu ženám na samém vrcholu eh, znamená lepší budoucnost pro všechny. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Můdy. Nyní na jednu minutu paní kolegyně Tomašič. Děkuji. Ženy jsou stále ještě podzastoupené ve správních radách evropských. Přestože diskutujeme eh, o tomto eh, problému už po několikáté, všichni se shodneme na tom, že manažerské posty ve firmách by měly být eh, stejně přístupné mužům i ženám. Ženy musí mít stejné příležitosti jako muži, protože jsou stejně schopné se učit, pracovat a e, provádět ty nejsložitější úkoly a vést další lidi. Chci, aby ženy sehrávaly e, rovnou roli ve světě biznisu, protože si to zaslouží. E, zaslouží si to svou prací, ne z nějakého milosrdenství. Každá žena, která si vysloužila místo ve správní radě firmy svými znalostmi a schopnostmi, dělá obrovskou službu naší věci. Právě díky těmto silným ženám musíme změnit mentalitu evropských biznismenů a trestat všechny formy diskriminace, pozitivní i negativní. Děkuji paní kolegyně Tomašič. Nyní na minutu a půl paní kolegyně Petýr. Děkuji. Ve čtyřstech největších chorvatských společnostech procento žen ve správních radách činí 15 a 21% je to potom v dozorčích radách. Tady vidíme ten skleněný strop, na který narážejí ženy ve sféře biznisu. Nevidíme tady mnoho pokroku. Měli bychom umožnit ženám lepší přístup, eh, zejména do těch nejvyšších pozic. A eh, kvóty možná nevyřeší strukturální problém nedostatečného zastoupení žen, nic nicméně stále mohou přispět k lepší rovnosti mezi pohlavími a otevírat nové příležitosti ženám, příležitosti, které by bez kvót nedostali. Nikdo nechce, aby ženy dostávaly určité pozice jenom proto, že jsou ženy. Kvóty by měly být spíše stimulem pro ty ženy, které si to zaslouží, které mají správné schopnosti a kvalifikace k tomu, aby řídili firmu a kterým je upírána manažerská pozice jenom proto, že jsou ženy. Svět biznisu nemůže být pouze světem mužů a tak tomu ovšem dnes je. Musíme ho otevřít ženám a to společně. Nutné modely máme a musíme trvat na jejich implementaci. Ale takovým způsobem způsobem, abychom neporušovali subsidiaritu a abychom neukládali soukromým firmám povinnost eh, dělat něco, co nedělá veřejný sektor. Děkuji, paní kolegyně Petýr. Já se omlouvám, že jsem klepal příliš brzy, říká pan předseda a nyní paní kolegyně Steinruck. Od roku 2010 roste narůstá počet žen ve správních radách opravdu pomalinku. Je to přece jen určitá vada na kráse. Komise slíbila, že zavede nebo se vynasnažíš zavést transparentní postup tak, aby do roku 2020 mohlo být dosaženo 40% podílu žen. A parlament s tím už souhlasil v roce 2013 a teď už čekáme druhým rokem, kdy se k něčemu odhodlá rada. A bohužel ta dobrovolnost nefunguje, protože právě tam, kde se podařilo ty ženy prosadit, tak se vše hýbe ku předu. Že Německo přece už má závaznou kvótu v dozorčích radách a přesto je zde proti. Tady se musí najít nějaké řešení. Tady sdílím názor kolegyně Marie Riner. My přece nechceme nikoho o nic okrádat. To má být základ pro všechny Evropany a Evropanky. Děkuji, paní kolegyně Steinruck. A nyní na minutu a půl paní kolegyně Komodiny Kakia. Sdílím eh, pohoršení kolegyně. Současná situace na Maltě jasně ukazuje, že eh, členské státy nejsou schopny eh, dodržet své sliby a naše vláda, současná vláda má nejmenší účast žen Eh, rada uznala, že genderové politiky jsou klíčové pro konkurenceschopnost, ale tento návrh, který řeší pouze zcela specifickou obchodní eh, formu společnosti, nemá podporu členských států. A zdá se, že i v Radě členské státy nejsou připraveny dodržet své sliby u rovnosti pohlaví. Členské státy nevidí potřebu eh, čerpat ze svých investic do vzdělání a využít schopnosti žen. A nikdo dnes ne, ne, ne, nemůže říci, že ženy jsou kvalifikované a že by společnost byla proti genderové rovnosti. I na Maltě bylo zvoleno více žen než mužů a do parlamentu. Ženy nejsou méně schopné než muži, ale jde o to poskytnout rovnou příležitost kvalifikovaným ženám, stejně jako mužům. My nechceme vytvářet novou byrokracii, ale chceme zajistit, že tato veřejná a politická odpovědnost bude brána vážně. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Komandity Kakiake a nyní na minutu paní kolegyně Jongeri. Dank u voorzitter. Volgens het Wereld Economisch Forum zal... Děkuji vám, pane předsedo. Podle Světového ekonomického fóra Zhruba v roce 2095 nastane ve světě genderová rovnost. E, to je poměrně daleká budoucnost a já nevím, jestli můžeme tak dlouho čekat. E, členské státy e, jako Francie a Německo už dávno pochopili, že dozorčí rady i správní rady těží z rozmanitosti, protože dosahují lepších výsledků. Bohužel to tež nemohu říct o mé zemi, Nizozemsku. Tam to zatím nikdo nechápe. Evropský německý, eh, pardon, nizozemský průmysl naprosto plítvá talentem schopných žen, které jsou zkrátka odmítány, když se ucházejí o vrcholné posty. Lucemburské předsednictví naznačuje, že se, sna- že se bude snažit eh, rozlousknout patovou situaci v radě, nicméně pokud to chce udělat, musí jednat velice rychle, protože potřebujeme nějaký kompromis velice rychle. Z lucemburského předsednictví už mnoho času nezbývá. Děkuji paní kolegyně Jongerius a nyní na minutu a půl pan kolega Scheinfeld. Děkuji, paní Děkuji, pane předsedo. My dnes hovoříme o velice vážném tématu, který je ale zároveň trochu citlivý. Není žádný důvod, abychom v dnešní době v 21. století neakceptovali, že už existuje rovnost mezi ženy, ženami a muži. Je to absolutní nutnost eh, a musí to nastat ve veřejných institucích a zejména v těch, které mají reprezentovat naše společenství, naši společnost. To se však zde, to, o čem hovoříme, se netýká veřejného sektoru. Týká se to soukromých podniků. A tady nesmíme zapomínat, že hovoříme o hospodářské činnosti a rovněž s určitou svobodou, kterou musíme dát každé firmě. Firma má svou autonomii například v oblasti eh, vlastnictví a rovněž státy jsou autonomní v tom, jak umožňují svým ekonomickým subjektům jednat a vyvíjet činnost. A to vše podléhá komunitárním zákonům. Já chápu, že Otázka správních rád všechny zajímá, že je to otázka náročná na čas a domnívám se, že asi tak rychle ničeho nedosáhneme, protože nejdříve musíme změnit kulturu. Děkuji, paní, pane kolego Seinfelde, a nyní na minutu paní kolegyně Neuchel. Vážené dámy, vážení pánové, dnes hovoříme o otázce, za potřebujeme kvoty či nikoliv. A já jednoznačně říkám, my už celá desetiletí kvotu máme. Máme kvotu mužů. Ono stačí být muž a automaticky máme výhodnější startovní pozici. U žen se neustále někdo táže, ale jsou dostatečně kvalifikované a my už celá desetiletí máme mužskou kvotu. Například na Maltě je to 97,5%. V průměru v Evropě je to asi 80% a já to chci říct na rovinu je naším právem jako žen a není neslušné říci o těch 40%. Není to nemístné. Kdybychom zde začali žádat těch 60 až 70 tak může někdo namítnout, že je to příliš. A nyní už ta mužská kvota existuje desetiletí a mělo by se to změnit. Děkuji, paní kolegyně Neuchl. Nyní postup Catch the Eye mohu zohlednit všechny žádosti a začíná paní kolegyně Šul. Besedo predsedujoči. Enakost spolov, ki je ena izmed pomembnih načel sodobne demokratične družbe. Děkuji. Rovnost tím principem moderní společnosti také eh, rovný podíl mužů a žen eh, na veřejném a soukromém životě je důležitý. Eh, bez ohledu na účast žen Eh, ve veřejném životě, eh, potřebujeme eh, to, tento podíl i v ekonomické oblasti. Já vítám iniciativu Rady dospět ke společnému stanovisku ke směrnici komise z roku 2012, kde se stanovuje cíl 40 pro zastoupení do, zatím nedostatečného počtu žen v dozorčích radách. Příliš mnoho studie ukaz, studií ukazuje, E, že v dozorčích radách e, je ta rovnováha pohlaví e, nedostatečná a že tam, kde je vyváženější poměr, tam se firmám lépe daří. Děkuji, paní kolegyně. Nyní pan kolega Marias. Děkuji, pane předsedo. Od roku 2012 máme v návrhu směrnice napsáno, že 40 nevýkonných pozicí ve správních radách by mělo patřit ženám, aby se tak zlepšila účast žen v těchto radách které, firm, které jsou kotované na burze. Zdá se, že legislativní tlak má vliv, protože v říjnu 2015 bylo zjištěno, že se zvýšilo procento zastoupení žen. Eh, tedy v kotovaných firmách oproti roku 2010. Tehdy to bylo 11,9%, na nyní je to 21,2%. Ve většině zemí eh, Evropské unie jsou ta procenta přesto příliš nízká, s výjimkou Francie, Německa a Finska, kde jsou ta procenta vyšší než 25. Ženy, zejména v době ekonomické krize, mají více problémů než další skupiny obyvatel. Máme méně pracovních míst pro ženy ve všech sektorech, nejenom e, v kotovaných firmách. Děkuji, pane kolego Mariasi. Nyní pan kolega Jakovčič. Děkuji vám, pane předsedo. Jsme na dobré cestě. Nicméně cíl je stále ještě daleko. Když jsem byl mladší, Poněkud mě překvapovalo, že bychom snad potřebovali kvóty, ale po 25 letech v politice jsem hluboce přesvědčen o tom, že je to jediná cesta, eh, chceme-li dosáhnout genderové rovnosti. Eh, měli bychom si položit otázku, jak by tento parlament vypadal, kdybychom neměli kvóty? A to tež se dá říci i o regionálních a místních orgánech. Mě poněkud překvapila ta zmínka o kvotách pro muže, která tu zazněla. Já si myslím, že bychom měli diskutovat velice upřímně, nicméně takovéto výroky si myslím, že nejsou konstruktivní. Děkuji. Děkuji, pane kolego Jakovčiči, a nyní pan kolega Etheridge. Děkuji, pane předsedo. 40% podíl žen závazné jako závazný ukazatel v celé EU. Takto radikální intervence je vážným zásahem do svobodného trhu. Bez svobodného trhu, volného trhu nemáte svobodné občany. My přece se snažíme najít rovné příležitosti a nikoli rovné výsledky. To je na čem záleží. Záleží na tom, aby politici a správně naladěné státní orgány nezačínali zavírat podniky, aby se zasloužili o nějaké dobré cíle. To, na čem svobodnému společenství záleží, je volný trh a těžit ze osobní svobody. Děkuji a nyní pan kolega Poučák. Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Zásah do svobodného trhu. Nad tím musím trochu pouvažovat, protože myslím si že bůh nebo eh, osud eh, určuje jaký je konkrétní poměr mezi ženami a muži ve společnosti. ten poměr je 51 ku 49

hela mitt liv. Celý život jsem pracovala v oblasti ženských práv a e, e, vždycky ve všech kontextech dominují muži i v tomto parlamentu. Nicméně nemyslím si, že směrnice e, komise o ženách ve správních radách je nejlepším, nejlepším cestou, jak, jak dosáhnout opravdové rovnoprávnosti. Já si myslím jako liberálka, že firmy by sami měly si rozhodovat, kdo je bude vést. A my musíme respektovat vlastnická práva práva, která jsou základním právem ve všech evropských demokratických státech. A e, vlastnická práva jsou stále i dnes základní. Nicméně e, my bereme rovnost pohlaví za špatný konec. E, my máme rozdělení péče o děti, rozdělení rodičovské dovolené. To by byla ta správná cesta, aby se muži a ženy mohli účastnit práce na stej, za stejných podmínek. Dnes příliš mnoho žen se vzdává kariéry proto, aby mohly být doma. E, zkrátka nemůžeme si dovolit mít nejlepš, nejlépe vzdělané hospodyně na světě v Evropě. Já si myslím, že zkrátka ženy a muži by měli mít stejnou možnost pracovat. E, děkuji vám, paní kolegyně Wikström. Já jsem předtím říkal, že můžu přijmout všechny, eh, kdo se přihlásili, nicméně kdo se přihlásil potom, toho zkrátka nemůžu zohlednit, protože máme málo času. Proto je proces Catch the Eye nyní u konce a nyní promluví jménem rady pan ministr Schmidt. Pane předsedo, dámy a pánové, před eh, téměř 60 lety v římské smlouvě muži kteří nebyli příliš eh, napřed, pokud je o rovnost mužů a žen, zapsali do této smlouvy zásadu o rovnosti odměňování, rovnosti platu mužů a žen. To je překvapivé, protože v té době rozdíly v platech mužů a žen byly obrovské. Obrovské. A ještě dnes zjišťujeme, dnes ještě musíme konstatovat téměř 60 let po sepsání římské smlouvy, že přetrvává rozdíl v odměňování mužů a žen. Představte si, kdybychom toto ustanovení do římské smlouvy nezanesli. Mám pochybnosti, že bychom byli tak daleko, i když dnešní situace je zdaleka neuspokojivá. Takže si myslím, že to, co je navrhováno, určitě není návrhem, který bychom si měli přát. Protože my bychom si měli přát, aby skutečně rovnost byla uskutečněna, aby nedocházelo k rozpravě pro zlepšení postavení žen. Ta situace by byla normální. 60 žen nebo 60 mužů. A realita je zcela jiná, jak dobře víte. Takže dnes potřebujeme nástroj, abychom nemuseli čekat dalších 70 let nebo 90 let, jak už to někdo tady řekl. Já jsem se nepřimloval za trpělivost. To by bylo žádat příliš mnoho trpělivosti. Takže vy se ptáte, jaký je postoj rady. A ta stanoviska se neliší od toho, co jsem slyšel zde. Jednou je to subsidiarita, jindy nesouhlasit s tím, že je potřeba eh, závazný nástroj, anebo eh, volný trh si dobře vybere. Takže různorodost eh, v radě odráží různorodost stanovisek vyjádřených zde a mohu vám zaručit, že lucemburské předsednictví udělá maximum, dokonce i možná o něco více. A kvalifikovaná většina je kvalifikovaná většina. Musíme dělat všechno pro to, abychom ji dosáhli a samozřejmě se o to budeme snažit, ale nemohu vám poskytnout všechny záruky na světě. Děkuji. Děkuji. Pane ministře. obecně není až tak prospěšné, že nám slibovat